ale děkuji vám za váš návrh a nyní přikročíme k hlasování. Po mém oznámení, že písemná prohlášení paní Odenberga, paní Odenberga, pana se a to, která se týká famakusty, tak toto bylo podepsáno většinou členů Evropského parlamentu. A nyní dávám slovo panu Zásadovi na jednu minutu. Pane předsedající, koleżanki i koledzy. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové, v Evropě, na území Evropské unie, sice na Kypru, existuje město, které je obklopené ostatními dráty. Je tam tisíce prázdných domů, škol, eh, hřišť, kostelů. Je to město, jehož obyvatelé už 40 let sní o tom, že se budou moci vrátit do místa svého dětství, aby se mohly jejich sny stát skutečností, je zapotřebí podpora mezinárodních institucí a zvláště Evropského parlamentu těmto osobám. Já bych chtěl svým jménem a jménem svých kolegů, kteří podepsali písemnou delegaci, eh, deklaraci 42, ale zvláště jménem všech obyvatel Famagusty, jejich, jejich dětí i eh, jejich vnoučat všem srdečně poděkovat. Jsem rád, že tento signál zmobilizuje Evropskou komisi, mezinárodní společenství a zvláště turecké orgány ke spolupráci, tak aby byly podniknuty další kroky. Děkuji. Děkuji vám.